Zahajuji jednání. Dobré ráno, dámy a pánové, vážení kolegové a kolegyně. Jako první bod na pořadu jednání je hlasování o naléhavých postupech. Podle článku 154 hlasujeme celkem o třech aspektech. První je výbor PECH, co se týká pravidel týkajících se Eh, z fondu eh, námořního a rybářského fondu po vystoupení Spojeného království. Mohu dát slovo jednomu člověku pro a jednomu člověku proti, anebo zpravodaji, anebo oběma možnosti. Chce toto někdo využít? Chce si někdo vzít slovo? Zdá se, že ne. Tím pádem budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To je přijato. O zprávě se bude hlasovat zítra ve 12 hodin. Lhůta pro pozměňovací návrh je dnes v úterý ve 13 hodin. Druhé téma je také výbor pro rybolov, týká se oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království v vodách Unie. A opět, chce někdo hovořit? Nechce. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. I o tomto tématu se bude hlasovat zítra ve 12 hodin a i zde je lhuta pro pozměňovací návrhy dnes ve 13 hodin. Třetí téma, to je výbor TRAN. Určité aspekty železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie. A opět, chce někdo hovořit? Nechce. Chce nebo nechce? Nechce. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. I toto je přijato. Prosím? Takže i zde se bude hlasovat zítra ve 12 hodin a lhůta pro pozměňovací návrh je dnes ve 13 hodin. Chtěl bych vás informovat o tom, že politické frakce souhlasily s tím, že se odloží hlasování o situaci ve Venezuele, což mělo být prohlášení vysoké představitelky Unie. Přesune se to na příští plenární zasedání. Jsou k tomuto poznámky? nejsou. Tím pádem je tato změna přijata. Jako další bod na pořadu jednání proběhne prohlášení Rady a komise, co se týká genderové vyváženosti v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU. Jako první ve jménu Rady dostane slovo paní Čiot. A já bych ještě rád poprosil ty, kteří kteří tuto debatu nechtějí sledovat, aby opustili sál co nejrychleji, prosím. A zejména prosím pana Ferhovštata a pana Bulmana, aby se mi tady v sále nebavili.

Tak, kolegové z Cinque Stelle, už jste se tedy vyfotili. Tak prosím. Prosím, paní Čiot. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, v první řadě bych chtěla poděkovat panu Tajánimu za jeho dopis, který rada obdržela minulý týden. Mohu vás ujistit, že se zavazujeme prosazovat genderovou vyváženost. Toto je velice důležité téma a vyváženost mezi nejvyššími úředníky jak v evropských institucích, tak v jiných, eh, zejména finančních orgánech, je pro nás zásadní. Zároveň výběrová řízení jsou založena na pravidlech, která musíme respektovat. Rada vždy fungovala a i nadále bude fungovat v souladu se všemi relevantními pravidly eh, v legislativě EU, co se týká její role jako jmenovatele těchto úředníků. Budu očekávat, že i všechny ostatní instituce, kterých se to týká, budou fungovat v rámci daného právního rámce a budou ze všech sil pracovat na prosazování genderové vyváženosti. Na tomto pozadí mě překvapilo, že parlament hovoří o této otázce specificky v souladu, eh, ve, ve vztahu s radou. Dopis pana Tajányho se týká právních aktů, které regulují jmenování Eh, osob do tří právních orgánů EU. Jsou to Single Supervisory Board, Banking Stakeholder Group v rámci EBA a Single Resolution Board. Dovolte mi prosím eh, uvést na pravou míru, že Rada se neangažuje v žádném sestavování uších výběrových listin ani ve výběru úspěšných kandidátů pro ani jedno z těchto a pro ani jeden z těchto orgánů. Ty zúžené seznamy do Single Resolution Board sestavuje komise. Kandidáti na Single Supervisory Board jsou v gestci Evropské centrální banky. A pro oba tyto orgány pak Evropský parlament rozhoduje o úspěšných uchazečích. Role rady je omezená pouze na to, aby formálně potvrdila volbu parlamentu. Co se týká jmenování do EBA, tak zde rada nehraje už vůbec žádnou roli. Co se týká výběru členů e, výkonné rady ECB, rada zde hraje v tom výběrovém řízení roli a já vás mohu ujistit, že zdůrazňujeme nutnost vyvážení pohlaví v každém výběrovém řízení a žádáme členské státy, aby navrhovali i kandidátky, kromě kandidátů. Věřím, že všechny instituce, kterých se týká sestavování těch užších seznamů a kterých se týká výběr kandidátů, se řídí a respektují všechny principy genderové vyváženosti a že tak budou činit i nadále. Jakožto předsednická země Rady bude Rumunsko i nadále na evropské úrovni prosazovat princip genderové vyváženosti v rámci toho, že bude prosazovat debaty o možných dalších krocích a podpoření legislativní agendy, zejména co se týká vyjednávání o směrnici žen ve, o, o ženách ve správních radách. Významný pokrok v této oblasti již byl dosažen díky konzistentní snaze jak rady, tak parlamentu, co se týče směrnice o vyvážení pracovního a soukromého života, kde se nám podařilo uzavřít vyjednávání. Jsme odhodláni i nadále aktivně přispívat k genderové vyváženosti v rámci celé agendy EU, tak abychom zajistili spravedlivé a rovné prostředí jak v naší společnosti celkově, tak na našem trhu práce. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkujeme, paní Čiot. Teď má jménem komise slovo paní komisařka Jourová. Pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, jménem Evropské komise včetně pana komisaře Dombrovsky a Moskoviciho, kteří jsou dnes dopoledne v Bruselu na radě ECOFIN, bych vám ráda poděkovala za možnost diskutovat o problematice genderové vyváženosti v nominacích v eh, evropských finančních orgánech. Pan předseda Juncker včera odpověděl na dopis, který poslal pan předseda Evropského parlamentu v této záležitosti. Ráda bych především zdůraznila, že tato komise je zavázána dodržovat princip genderové vyváženosti a učinila v této oblasti zásadní kroky. 39,6 středního a vysokého managementu tvoří ženy, což je zvýšení z 30 v listopadu roku 2013. Počet generálních ředitelek se zvýšil ze 14 na 30 z 5 na 12. Počet náměstky generálního ředitele se zvýšil z 8 na 42 tedy ze 3 na 20. Souhlasíme také, že ženy nejsou dostatečně zastoupeny ve výkonných pozicích v oblasti bankovnictví a finančních služeb. Ženy zde představují pouze 15 vedoucích představitelů v soukromém sektoru. Nedostatečné zastoupení žen také vidíme ve veřejném sektoru a právě tady ženy tvoří méně než jednu třetinu představenstev centrálních bank. Ženy jsou také nedostatečně zastoupeny i v tom, kdo se hlásí do evropských agentur v této oblasti. Průměrně kandidátů je čtyři až pětkrát tolik, co kandidátek. Dnes budete hovořit o konkrétních příkladech a tady bych chtěla říci, že zde vycházíme z článku 283 odstavce 2 smlouvy, tedy smlouvy o fungování Evropské unie. Na tomto základě Evropská komise nesehrává žádnou roli ve jmenování žádných členů výkonné rady centrální banky. Co se týče EBY, tak role komise je pouze taková, že pomáháme předsednictvu při eh, jmenování předsedy EBY. Co se týče SRB, tak té předsedá v tuto chvíli žena a Evropská komise skutečně Evropskému parlamentu má dávat užší výběr kandidátů na pozici předsedy, místopředsedy a ostatních členů této rady. A v souladu s příslušným nařízením, na základě kterého vzniká tato rada, se má jmenovat na základě znalostí dovedností, kvalifikace, expertízy a zkušeností. V souladu s článkem 56 odstavce 4 tohoto nařízení navíc kandidáti budou vybíráni na základě otevřeného výběrového řízení, které bude respektovat zásadu genderové vyváženosti kvalifikace a zkušeností. Evropská komise je proto, abychom podporovali ženy, které jsou dostatečně kvalifikované v cestě na tato vysoká místa. Vzali jsme to v úvahu a také jsme respektovali právní požadavky vyplývající z tohoto výběrového postupu a také jsme informovali ve všech fázích tohoto procesu Evropský parlament. Co se týče předsedy EBY a členů rady SRB, tak tady musím říci, že několik lidí, včetně kandidátek, nenaplnili pravidla způsobilosti a to často proto, že neměli dostatečné zkušenosti ve vysokém managementu v oblasti financí. Budeme se těšit na další spolupráci s touto sněmovnou při řešení této důležité záležitosti. Tam, kde komise sehrává roli v procesu, bude Evropská komise i nadále věnovat mimořádnou pozornost genderové vyváženosti při vytváření uších výběrů eh, do řídících orgánů evropských finančních orgánů. Děkuji. Děkujeme vám, paní komisařko. Na minutu a půl, paní Delange. Ja, dank u wel, uh, meneer de voorzitter. Ik kom hier nog een beetje heigend uh, eh, binnen. Mijn jas ligt nog uh, naast me. Děkuji mnohokrát. Omlouvám se, že jsem trošku bez dechu. Přišla jsem pozdě, slyšela jsem pouze konec eh, vašeho příspěvku, eh, dámy. Bohužel eh, řeším naléhavé osobní záležitosti ve věci vzdělání, ve věci školy mého syna, což je pro ženy často velice složitá situace, kdy musí skombinovat práci právě se s, s věcmi tohoto typu. Nejde pouze o ty tři orgány, které tady zazněly a jmenování do nich. Tato situace nastává velice často, eh, například pokud se týká jmenování eh, členů do eh, Single Supervisory Mechanism, tak často na, nastane ve finále to, že máme sice kvalitní irskou kandidátku, ale nakonec stejně zvolíme italského kandidáta. Občas se to zkrátka stane, někdy se to objevuje s pravidelností. A Někdy takto například frakce zde v Evropském parlamentu dělají tak, že prosazují pouze svého kandidáta. A mnozí z těch, kteří eh, se v této debatě angažují, proto mají svou vlastní specifickou motivaci. Co s tím? Je potřeba začít od, od vrchu. Říkáme, že žen v nejvyšších rozhodovacích pozicích máme málo, ale kvalifikovaných jich je dost. A naším úkolem proto je, abychom je prosazovali, abychom jim zajistili náležité možnosti skloubení pracovního a soukromého života, abychom jim zajistili náležitou péči o děti, Není možné, aby eh, děti, když se jich zeptáte ve škole, co byste chtěli dělat eh, jako zaměstnání, tak všichni řeknou něco ve smyslu hasiče nebo, nebo kosmonauta. Vlastně nikdo nemá, už ani, ani, ani děti nemají ženské vzory. Nikdo neříká, že by chtěli být astronautka. A to je také potřeba změnit. Er Děkuji. Teď má slovo paní kolegyně Bresso na minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Jak už tady zaznělo, tak eh, ta procedura eh, tady eh, proběhla náležitě, i když je to velice složitý proces. Jak říkala zejména paní komisařka, čelíme malému zastoupení žen ve všech úrovních pozicích rozhodování. Ale eh, v soukromých firmách a v institucích finančního charakteru je tato eh, podreprezentace ještě horší. Otázka je, jak tu tendenci zvrátíme protože pokud nemáme kandidátky, tak nemůžeme nic moc dělat. A pokud kandidátky budou, pak je potřeba usnadnit ženám kariéru, zejména v těchto situacích. Je potřeba zajistit, aby dívky mohly studovat ekonomii. Je potřeba jim zajistit náležitou budoucnost. Protože kolikrát se stane, že se dívkám řekne, ano, můžeš studovat ekonomii, ale nepočítej s tím, že získáš místo a tím pádem se vlastně nic nezmění. A proto je potřeba zajistit korektní přístup na všech úrovních a náležitě prosazovat na evropské úrovni, to musí dělat členské státy, prosazovat eh, studium ve vědeckých a exaktních oblastech pro ženy. Jedině tak získáme pak náležité kandidátky do zbytku tohoto procesu. Děkuji. Děkujeme. Na minutu 30 kolegyně Trebezius. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Brandenbursko, německý spolkový stát, rozhodlo, že eh, zemský parlament bude do budoucna paritní. To jenom říkám jako příklad. Důvodem je to, že parlament Ehm, má být tedy obsazen rovně muži a ženami, protože to bude zrcadlit situaci ve společnosti. Ehm, nezapomínejme, že 50% voličů jsou tak jako tak ženy a musí mít možnost se rozhodovat pro jak mužské, tak ženské kandidáty. A tím pádem naší výzvou ehm, je změnit fakt, že v politice je e, podíl žen daleko nižší než ve společnosti. Bývá to nějakých 15 až 20 jak tedy e, máme chápat takovouto paritu? Je to skutečně spravedlivé? A kde s tím přestaneme? jakým způsobem budeme zohledňovat zájmy žen do budoucna. Jak budeme zohledňovat třeba zastoupení e, různých vyznání, muslimy, ateisty, buddhisty, křesťany a další. Budeme zastupovat všechny menšiny. Eh, lidi, já nevím, s diabetem, s tělesným postižením, s mentálním postižením. Kde si načrtneme tu hranici? Naše demokracie nabízí eh, voličům možnost rozhodnout se pro ty lidi, kteří je budou nejlépe zastupovat. A v tom musíme voličům důvěřovat. A nic jiného to není ani v ekonomice. Musíme volit vždy ty lidi, kteří jsou nejkvalifikovanější a kteří jsou nejvhodnější pro provádění dané funkce a to eh, bez ohledu na jejich pohlaví. Říkám to proto, že já jsem ze své profese inženýrka, stavební inženýrka. Když jsem začínala studovat, tak byl podíl žen nějakých 15% ve studiu a, ve, a po 30 letech se na tom v podstatě nic moc nezměnilo. Musíme zkrátka uznat, že muži a ženy jsou odlišní. Děkuji vám. Děkujeme, paní Trebezius. Teď má slovo kolega Torvalds. Tak, Herr Talman. Děkuji, pane předsedo. Eh, v posledních prohlášeních komise a rady jsme slyšeli eh, nejčerstvější výmluvy tady k tomu. A když eh, se nad tím zamyslíme, tak můžeme v podstatě říci, že to je prostě takové povinné, všechno je v pořádku, ale více dělat nedá. Takže problém je stručně popsaný tak, že některé ženy mají potřebné znalosti na vysoké úrovni a ty jsou potom vybírány do těch funkcí. Ale tady je problém, protože u jiných témat, když se e, něco vysvětluje, a když se řekne letadlo má spoždění, proč? No, protože má spoždění. Late incoming aircraft. Letadlo se spozdilo, protože přiletělo pozdě. To je přesně ten důvod, proč je spožděné, protože je spožděné. Takže to je otázka formální i obsahová. Máme snad jiné mozky, jak eh, říkala kolegyně mm, přede mnou, když eh, muži myslí, eh, myslíme jinak? Je potřeba mít globální představu. Během krize v, v roce 2008 banky řídili muži a dá se říci, že muži rozhodovali a právě v důsledku těchto mužských rozhodnutí došlo ke krizi. A že proto je potřeba více žen v řídících orgánech banek. Děkuji. Na minutu pan Gigold. Děkuji, pane předsedo. ty nejnovější návrhy komise, rady, co se týká těch nejvyšších funkcí a ty zúžené, a ty zúžené seznamy nejvyšších úředníků, Eh, do těchto institucí jsou tak eh, nějak mimočasové. Jsou to eh, seznamy, které navrhují pouze muže a ty už nejsou pro 21. století vhodné. Nejde pouze o to, že ženy a muži jsou různí, jak tady právě zaznělo, ale už dlouho ženy zastávají vedoucí pozice v ekonomii, v ekonomice, v, ve vědě a tak dále. A teď je otázka, jak eh, zajistit jejich vyšší reprezentaci. Otázka je, jak dlouho ale budeme takovéto situaci, která se zde dnes objevuje, přihlížet. Je potřeba být i konsekventní a tím pádem musíme říct, že vlastně my nemůžeme tyto lidi jmenovat rovnou, čekáme na radu a komisi, až to vyjedná za nás a pak nám někoho navrhne a z nich si pak můžeme vybrat. To je to, co musíme změnit. Děkuji vám. Děkujeme, pane Gigolde. Eh, kolegyně Matias. Ah, um Zdá se, že základní lidská práva jsou pouze na papíře ve finanční a měnové oblasti, v tom smyslu, že ženy jsou staveny stranou. Máme zde směrnice, ale přesto vidíme, že ve správních orgánech Evropské centrální banky máme velmi málo žen. Rada říká, že je v rukou komise, že komise předkládá konečný seznam a že na tom konečném seznamu se nachází velmi málo kandidátek. Říkám si, proč to je? Určitě máme kompetentní ženy, které mají dostatečné znalosti, zkušenosti a kvalifikace. Já si myslím, že tento stávající systém je opravdu hanebný a že uráží ženy. Pokud na těch kandidátkách budeme mít pouze muže, tak by Evropský parlament se na sebe měl vzít za to zodpovědnost. Děkuji mnohokrát, paní Matias. Na dvě a půl minuty má slovo kolegyně Dornano. Děkuji, pane předsedo úterý 26. února členové výboru ECON měli výměnu názoru s panem Filipem Lánem, který byl vybraný do e, funkce člena řídícího výboru ECB Eh, dále kandidáta Evropského eh, úřadu bankovního a konečně pan Viola do eh, funkce Rady pro jednotné rozhodování. Tady můžeme konstatovat zase jednoznačně, že ženy jsou nedostatečně zastoupeny ve vedení bankovního odvětví a finančnictví. Vůbec mě to nepřekvapuje, když víme, že jenom 39 řídících funkcí v evropských institucích obsahu, eh, jsou obsazeny ženami. Rádi na toto téma diskutujeme, vedeme debaty, eh, ale co se týče konkrétního konání, to už se nikdo nehlásí. Počínaje vedením Evropské unie, to znamená komise v Bruselu. Z 13 předsedů Evropské komise, kteří šli po sobě, ani jednou to nebyla žena ani jedna žena není mezi otci zakladateli Evropské unie. Z 28 evropských komisařů je pouze 9 žen. Má nám to připadat normální? Z 250 milionů žen v Evropě je tak strašně těžké najít 14 kompetentních žen? Samozřejmě, že ne. A to všechno je úmyslné, a nikdo nic nedělá pro to, aby šel příkladem na vrcholné úrovni EU. Když vidíme různá e, škobrtnutí e, pana e, předsedy komise, nebo když cuchá vlasy šéfky protokolu, tak si člověk klade otázky. To je příklad, který chceme dávat obyvatelstvu, takto si Junkrova komise představuje ženy. Europejisté připomínají, že římská smlouva byla hodně předu, kdy vytesala do mramoru princip rovnosti při, eh, odměňování od roku 57, ale po 60 letech skutečnost je taková, že nerovnost v odměňování mužů a žen je stále eh, veliký a to i v takových zakládajících zemích, takže měli bychom přestat hovořit o úmyslech a přistoupit k činům. Děkujeme, paní Dornano. Teď má slovo pan Sušněrš na minutu. Kolejný raz celebruje. A opět tento parlament trpí obsesí genderem. Opět ukazujete, že nemáte co dočinění s realitou. Už z prvního vystoupení bylo jasné, že někdo z mateřské školy má více rozumu než poslanec Evropského parlamentu. Existují jasné důkazy toho, že žen se hlásí méně na některé funkce a přesto si myslíte, že to víte lépe, že prostě si myslíte, že ženy to jsou schopny dělat, chtějí to dělat, chcete je násilím nutit do toho, aby se hlásili eh, k rovnosti všeho se vším. Říkáte ano, ženy jsou polovinou voličů. No dobrá, a co z toho? V našich, mezi našimi občany jsou také lidé, kteří jsou nezletili a ti přece také nejsou zastoupeni. No a co? Znamená to, že jim křivdíme, že nesedí v parlamentu? Máme tady 100 řidičů, jsou tam jenom dvě, že, eh, dvě ženy. Máme většinu tlumočnic a ne tlumočníků. Budeme to obracet? Děkujeme pane kolego Nosošněrši. Eh, kolego, je tady otázka od paní kolegyně Vautmans podle modré karty. Přijímáte? Prosím, paní Vautmans. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych řekla, že všechny ženy zde dnes v sále jsou teď hodně rozhorčeny a měli bychom společně povstat. Je neskutečné, že vy zde dnes říkáte, že tento parlament nemá inteligenci. To snad není vůbec možné. Nezlobte se, modrá karta to není, abyste se tady dělala proslovy, ale abyste se na něco zeptala. Když jste po 25 sekundách nedošla k otázce, tak upřímně nevěřím, že se na něco už vůbec zeptáte, protože máte celkem jenom 30 sekund. Já jsem sice hodně liberální, ale prosím vás také o pochopení, protože modrá karta to není pro nějaké rozhorčené prohlášení. Tady se máte zeptat na otázku. Dobře, tak ale velice stručně. A zeptejte se. A s mikrofonem, prosím. Dobře, můžete prosím ještě zopakovat to prohlášení, co jste říkal, že ženy nejsou vhodné pro to, aby prováděly stejné úkoly jako muži? To je totiž to, jak jsem vás pochopila. Wiedziałem, že v to jsem neřekl. Neřekl jsem, že parlament není inteligentní, řekl jsem, že není rozumný. To jsou dvě různé věci. A prostě máme fakta, že ženy se hodí lépe na některé funkce než eh, jiné. Zjevně se lépe hodí na tlumočení, protože je jich tam více a zjevně se honí méně, hodí méně na řízení automobilu, protože tam máme více mužů. Prostě každé pohlaví má své funkce. Tak, děkuji. Tak to byla ta otázka. E, není to, řekl bych, důvod, aby e, se tady roz, rozpoutala diskuse. Jak jste si všimli, teď jsem úplně nesledoval, jak dlouho má kdo hovořit, nebyl jsem tak úplně přísný, ale není to žádná velkorysost protože eh, paní Delaně jsem také nechal více času, tak jsem si říkal, že to tady teď trošičku vyrovnám napříč frakcemi. Teď má slovo na minutu a půl pan Ferber. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, milí kolegové a kolegyně. To, že máme genderovou nerovnováhu ve vedoucích grémích eh, finančních dohledových organizací v EU a v Centrální bance, to není žádné tajemství. Tato nerovnováha na evropské úrovni spočívá na tom, že i na národní úrovni máme nerovnováhu ve vedoucích grémích, v národních dohledových orgánech a podobných e, institucích. A tím pádem nemáme k dispozici dost kvalitních kandidátek na evropské úrovni. Prosím proto radu, aby také apelovala na to, aby na národní úrovni byla reprezentace žen zajištěna. Proto musíme tuto debatu vést. Co mi tady vadí, je ten způsob, jakým se ta debata vede. Protože ty frakce, které se tady teď tak rozčilují, měly obrovskou příležitost při jmenování ženy do centrálního dohledového do mechanismu tam tu ženu také jmenovat. A jsou to přesně ty frakce, které se tady teď strašně rozčilují Eh, se vědomě rozhodli zvolit muže. My jako EPP říkáme, že při stejné kvalifikaci má mít přednost žena. Psali jsme, psali se dopisy, psali se e-maily, Eh, kde se psalo, ten jeden kandidát je kvalifikovaný a ten druhý kandidát, no to je žena. To je taková diskriminace, kterou jsem nezažil ani v soukromé sféře. To musí mít své dopady. A proto prosím, kolegové, kolegyně, když máme možnost zvolit ženu do nějakého grémia, měli bychom to také společně udělat a nevést tady v plénu pak tato, takto pokrytecké diskuze. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Ferbrem. Kolegyně Jatten Mackey, to je otázka na pana Ferbra, nebo je to ještě k panu Sušněršovi? Ne, ne, ne, nemáte slovo. Je to otázka na pana Ferbra nebo na pana Sušněrše? Na pana Sušněrše, tak není přípustná. Slovo má kolegyně Perez na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Je tomu skoro rok, 8. března loňského roku, předseda této instituce psal evropským orgánům po jmenování pana Degindose, když žádal, aby při příštích nominacích do ECB Evropský parlament e, dostal nějaký zkrácený seznam nebo seznam minimálně tří jmen s vyváženými pohlavími. Tentokrát tomu tak nebylo, kdy byl navržen pan Filip Lej a my vyzývíme e CB i komisi, aby se spojili ve svém úsilí, aby při příštích nominacích. Místo, aby nám odpovídali dopisem jedním a druhým, že máte omezenou roli, tak abyste změnili stav, protože v určité chvíli ta situace už je nepřijatelná a ta chvíle nastala. Není normální, aby ve finančních institucích, podobně jako v jiných institucích, vyváženost mužů a žen nebyla respektována. Já beru na vědomí úsilí v Evropské komisi, ale je potřeba změnit situaci a podpořit návrh, aby v příštím parlamentu, při příštím mandátu, každý členský stát jmenoval kandidáta na eh, funkci komisaře muže a ženu, tak, aby bylo možno zajistit paritu v příští komisi. Totež ve vysokých funkcích v eh, hospodářských a finančních musíme musíme mít Eh, zkrácený seznam shortlist s vyváženým počtem mužů a žen a tento parlament se musí chopit své odpovědnosti. Já vidím, jak EPP vede plíživou kampaní, kdy se snaží přenést odpovědnost na frakci SAD, jako bychom my v okamžiku výběru nezvolili ženu, přestože kandidovala. My žádáme rovnost příležitostí. To neznamená, že a priori musí být vždy vybraná žena. A nemyslím si, že naší frakci může můžete obvinit z pokrytectví. Naopak ale pozoruji, že z politických důvodů eh, tato frakce chce eh, podkopat jedinou nominaci, která existuje, ačkoliv je to nominace v rámci určité instituce. Děkuji, paní Beres. Kolegové, prosím o pochopení. Eh, když už někomu musím zkrátit řečnickou dobu, tak mu nemůžeme připustit modrou kartu. Pan Piotrovský. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Dnes hovoříme o tom, že bychom měli vzít v úvahu při nominování tří kandidátů na důležité funkce v hospodářsko-měnové oblasti Evropské unie a gender. Náš parlament má potvrdit mandát pro tři kandidáty, kteří se dostali na užší výběr. Skupina EKR podporuje zachování genderové vyváženosti při výběru těchto kandidátů, ale naše skupina by zároveň chtěla, abychom zde zajistili zeměpisnou vyváženost. Všichni kandidáti pochází ze západní Evropy, z takzvané Staré unie, jak se říká. Nicméně ve střední a východní Evropě určitě také máme kandidáty, kteří mají zkušenosti, kvalifikace a kompetence na tato místa. Nezapomínejme prosím na to, že všichni kandidáti, které vybíráme, mají kvalifikace na to, aby nastoupili do této funkce. Proto si myslím, že pohlaví by nemělo být jedinou kompetencí, podle které se obsazují tato místa. A mimochodem, nezapomínejme na to, že v Evropské komisi máme 28 komisařů či komisařek 19 mužů a pouze 9 žen. To je přece dobrý důvod, že není dostatečně zohledněna genderová problematika v tomto nejdůležitějším nebo jednom z nejdůležitějších grémií a Evropské unie. Neměla by komise začít sama u sebe? Děkujeme, pane Piotrovský. Na minutu paní Intveld. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím, že pan Sosněř prokázal zcela jasně, že nemůžeme nechat řízení světa mužům. Už řadu let, kolegové a kolegyně, probíhá tato diskuse a pokaždé zaznívají stejné argumenty. Říkáme, ano, no, tentokrát musíme zvolit muže, ale příště už tedy opravdu zajistíme genderovou vyváženost. Ale to už posloucháme roky a roky. A už se tomu nedá věřit. Další zajímavá věc. Tady nejde o to, jestli jsou muži lepší než ženy, či naopak. Všichni víme, že týmy, které jsou různorodé, mají lepší výsledky. Tady jde o něco zásadního přece. Jedná se zde o řízení a dohled nad finančním sektorem. Tak proč prostě se spokojíme s horším týmem a nezajistíme, že budeme mít ten nejsilnější tým pro dohled nad tímto odvětvím? Někteří kolegové a kolegyně také říkali, že nemáme dostatek kvalifikovaných kandidátek. No pro boha, co to vykládáte? Žijeme v Evropské unii, je nás tady půl miliardy. To mě říkáte, že nenajdeme dostatek žen? EPP, poslední věta, pane předsedo. Děkujeme, paní Intervelt. Slovo má na minutu paní Paní kolegyně Intveld, pane kolego Ferbre, vaše plamená vyjádření jsou sice strašně zajímavá, zejména když je činíte v angličtině, ale vy nemáte poslední slovo a když hovoříte bez mikrofonu, nemůžete být ani tlumočení. Na minutu má slovo paní Scott Cato. Děkuji. Proč to vadí, že ekonomice velí muži? Je to snad kvůli tomu, že vlastní většinu aktiv? Osm mužů má tolik bohatství, co více než polovina světa. Konvenční ekonomice volí, velí racionální muž, který vyrostl ve světě práce a ignoruje matku, která ho, eh, která ho vychovala a učitelku, která ho učila. Ženy vždy přinášejí jinou perspektivu. Nemusíme se hádat o tom, kdo je lepší, kdo je horší, pouze přijmeme to, že má polovina má právo na to, aby byla zastoupena ve všech mocnostech, včetně ekonomiky. Jako ekonomka musím říci, že nechci čekat už na svět, kdy ženy budou hrát větší roli v ekonomice. Nebudu přispívat tady k tomuto licoměrnému systému a nebudu podporovat další muže, kteří budou nominováni do tady těchto orgánů, než na tom zúženém seznamu bude alespoň jedna žena. Děkujeme, paní Scott To Slovo má na minutu a půl pan Věgaš. Děkuji. Tato otázka vyvolává dva otazníky. Rovnost pohlaví to je problém, který zjevně v dohledových agenturách nebo v ECB není respektována, ale současně to vyvolává druhou otázkou a to je otázka demokratické kontroly nad těmito institucemi. Agentury a konkrétně ECB, když byly založeny, tak měly být neutrálními institucemi z politického pohledu, technického charakteru, ale nakonec naakumulovaly moc v oblasti dohledu, pomoci a podobně, ale nikdy tam nebyla dostatečná demokratická kontrola. A to je závažné. v Zapojení tohoto parlamentu do výběru řídících pracovníků těchto institucí, to je pouze fasáda. To je eh, pokrytecké, protože seznam kandidátů, který nám měl být předán, obsahuje buď jenom jedno jméno, anebo prostě žádnou ženu. A v jediném případě, kdy máme e, seznam více kandidátů, tak ani konečné rozhodnutí nevzalo v potaz e, stanovisko Evropského parlamentu. Zastoupení žen v instituci je skutečně e, nedostatečné a to je nepřijatelné a také to ukazuje nedemokratický charakter těchto institucí, které jsou dnes dominovány vysokými financemi a v těchto institucích není skutečná vůle po diskuzi. Děkujeme, pane Věgaši. Na minutu a půl paní kolegyně Estera Saragot. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Evropská centrální banka má jednu ženu a pět mužů v radě, v Evropské agentuře. Všichni kandidáti byli muži do rady eh, jednotného řešení sporů. Všichni kandidáti byli muži. Eh, mechanismus dohledu, tam máme předsedu muže a je jasné, že je tu nerovnováha mezi muži a ženami eh, v čele finančních eh, institucí v EU a přitom rovnost mužů a žen patří mezi hodnoty Evropské unie a měl by být aplikován horizontálně. Rovnost znamená více lidských práv, více dodržování lidských práv a proto je potřeba se eh, odpoutat od stereotypů a to je, jak se zdá, tady pan kolega nepochopil a je potřeba jít za rámec těchto stereotypů, abychom měli rovnější společnost i ve finančnictví. Děkujeme paní Feragut. Umožníte panu Sušněršovi položit otázku podle modré karty? Prosím, pane Sušněrši. Eh, Disponujeme na YouTube. Máme statistiky z YouTube, kdo se dívá na co. A z 89% se dívají na politické klipy muži. A to jde z toho důvodu, že zlý sosněř brání ženám, aby se na to dívali, ale že ženy nemají zájem o politiku. Co s tím budete dělat? Budete je k tomu nutit? Pane Sušněrši, to nebyla otázka. Prosím. Bylo pytanie, zapytaj... Já jsem se ptal, co s tím chcete dělat. Že se ženy nedívají na filmy a na klipy o politice na YouTube. To byla otázka. Píte. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. je to ostuda, že zasedáte v tomto parlamentu, eh, který se hlásí k evropským hodnotám. Děkujeme paní Ferragut. Teď má slovo paní kolegyně Toja. Děkuji. Nebudu plítvat ani sekundou, eh, ale Přesto mi to nedá. Musím vyjádřit, jaká je to ostuda poslouchat tady takovéto hlasy v tomto parlamentu, když se jedná o práva žen. Je to pro nás velká porážka. Uzavíráme legislativní období eh, velice smutnou zprávou. Máme tady komisi, máme tady radu, chceme po nich nějaké řešení této situace, ale řešení tak nějak nepřichází, že ano. Není to nějaký abstraktní princip rovnosti, který tady hájíme, prosím pěkně. Eh, není to nic abstraktního, které by se týkalo samotného základu naší demokracie. Je to naprosto pragmatické každodenní téma. Nejde o nějakou ochotu nebo schopnost nebo možnost. Jde o to, abychom uznali, že přítomnost žen znamená inkluzivitu ze strany institucí. Ráda bych citovala jednu studii eh, instituce Consubs Itálie. Tam se říká, že Zcela vědecky je dokázáno, že firmy, které mají ve svém vedení ženy, jsou schopnější odolávat krizím. Děkujeme paní Toja. Teď má slovo pan Urtasun na minutu. Gracias, presidente. Permítame empezar con el más... Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, si dovolil říci na úvod, že naprosto odmítám všechno, co vše, všechno sexistického a bídného, co tady bylo řečeno, že muži nemohou být tlumočníci a ženy nemohou být řidičkami. máme dvě ženy z 29 v představenstvu, měli jsme ženy ve vysokých funkcích, které teď nahradí muži a kolikrát jsme žádali radu a komisi, aby nám předložili paritní seznamy uchazečů, tak abychom měli určitou možnost volby. A po masivní eh, mobilizaci žen 8. března je to naprosto nesnesitelné. Jestliže chce Evropský parlament skutečně vykonávat své pravomoci, tak bychom měli zablokovat tato jmenování a žádat jiná jména. Děkuji, pane kolego Urtasune. Pane Sušněrši, já bych řekl, že jste své modré karty na dnešek už využil hojně, tak to nepřipustíme. Paní Pětikajnen na minutu parlamentti on toistuvasti ottanut kantaa siihen. Děkuji. co se týče těchto zásadních funkcí, tak je pravda, že zde nemáme dostatek žen a že je potřeba to řešit. Jde o to, nejde o to, že bychom neměli dostatečně vzdělané ženy a dostatečně kompetentní ženy v ekonomické oblasti, v soukromém či v veřejném sektoru. O to určitě nejde. Jde o to, že kompetentnost není rozhodující. Jde o to, že ty ženy nejsou ani navrhovány jako kandidátky. Že ty kandidátní listiny nejsou vyvážené. Má nám jít hlavně o kvalitu, a když vylučujeme polovinu lidstva, tak prostě ta kvalita nemůže být dostatečně zajištěna. Evropský parlament k tomu předložil své stanovisko, říkal, že členský stát by měl navrhovat muže i ženu do nové Evropské komise a já si zatím stojím. Já myslím, že to je návrh, který bychom měli dále podporovat. Děkujeme paní Pětikajnen. Na minutu slovo má paní kolegyně Blinkevičuté. Děkuji mnohokrát. Ve čtvrtek budeme hlasovat o obsazení velmi důležitých funkcí v našich hospodářských a měnových institucích. Všichni kandidáti, které jste nám představili jako Evropskému parlamentu, jsou kandidáti. Jsou to muži. Ženy už tak jako tak nejsou dostatečně zastoupeny v těchto institucích. Je jich tam pouze 15 Těžko věřit tomu, že v 21. století za tady toto pořád musíme bojovat. Vždyť je to přece jedna z hlavních zásad Evropské unie, že budeme mít genderovou vyváženost. A ta musí být reflektována i v těchto institucích Evropské unie. Zásada genderové vyváženosti vychází nejenom ze smluv, ale také třeba z minimálně tří nařízení, které upravují fungování finančních ústavů v Evropské unii. Jak je tedy možné, že Evropská unie nedodržuje svou vlastní právní úpravu? Evropský parlament opravdu vyžaduje, aby byla zachována genderová vyváženost v těchto institucích. Děkujeme, paní Blinkevičute. Teď procedura Catch the Eye. Kolega Faria jako první. Děkuji. Já bych chtěl říci, že skutečně lituji toho, co řekl pan Sosňák. To by nemělo být přípustné v tomto parlamentu. Jsem zpravodaj pro perspektivu genderu v parlamentu a mrzí mě, že v těchto nominacích do tří funkcí, eh, jako třeba předseda ECB, že bylo, tam byli přiděleni tři muži, protože nelze si představit eh, v, v okamžiku, kdy aplikujeme hodnoty rovnosti, tak se otáčíme dozadu a eh, světu mm, vládnou muži. Tito muži byli nejkvalifikovanější, nejsem si tím jist. A musíme konat hned, protože jinak by to bylo, že jsou vždy muži kvalifikovanější. A přitom lidé kvalifikovaní pro tyto funkce musí brát v potaz i ženy, protože Unie musí být v avantgardě eh, rovnosti příležitostí. A kolegové z hospodářského výboru by měli znovu si rozmyslet své stanovisko a měli bychom mít více žen jako kandidátek. Děkujeme, pane Faria. Paní Grapíny domnule președinte doamnă comisar eh, avem o Děkuji pane předsedo paní komisařko toto není první rozprava o rovnosti mužů a žen. Rovnost mužů a žen je potřebná, to není výmysl. Hovoříme o rovnosti v hospodářských institucích, ale tady existují sdílené odpovědnosti. Kdo navrhuje komisaře? Jsou to členské státy. Je, poslouchám tady kolegy a říkám si, že se musíme vrátit na základ. To je otázka výchovy. Jestliže v tomto století v Evropském parlamentu jsou muži, kteří říkají, že některé profese jsou pro muže a některé pro ženy, tak to jsme opravdu velmi pozadu. Paní komisařko, parlament komise a rada musí být transparentní a musí prokázat vůli propagovat a podporovat ženy, protože je méně místo předsedkyň než místo předsedů v parlamentu. Ale taky členské státy musí aplikovat pravidla o rovnosti mužů a žen. A ptám se, kolik je žen guvernérek národních bank, kolik je náměstkyň guvernéru v našich členských zemí musíme aplikovat politiku rovnosti mužů a žen. Děkujeme paní Grapíny. Paní Bilbao Barandika. Gracias, presidente, comisaria. Lo que ha ocurrido con estos nombramientos. paní komisařko. S těmito třemi nominacemi do ekonomických institucí EU je vidět, že v oblasti rovnosti neslyšíme eh, hlas evropských žen z 8. března tohoto roku. Tato nerovnost se stále navyšuje. Když eh, slavíme 20 let eura, pouze muži se vyslovili. Doufám, že za 20 let to nebude stejné. Eh, každopádně nejsme na správné cestě. Evropa je spravedlivější, demokratičtější, ale také rentabilnější. A my jsme nevyužili řady talentů, kandidátek, které potenciálně jsou skvělé, existují a je třeba na ně myslet a napsat je taky na seznam. Je to nutné. A proto je potřeba ty nominace promyslet ještě. 8. března jsem na telefon dostala obrázek, kde bylo eh, všechno. Je třeba si uvědomit, že Pracovní kariéra je to je jako atletická dráha. Eh, eh, muži na své eh, trase nic nemají, zatímco ženy tam mají žehlicí prk na domácí úkoly a podobně. A to je tedy první problém, který je potřeba vyřešit. Potřebujeme... Děkuji paní Pilveo Barandikám. Jako další pan kolega Etheridge. Děkuji vám. Jako člověk, který věří, že ženy jsou stejně schopné, až schopnější v mnoha mnoha věcech, mně připadá eh, dávat ženám více prostoru a nutit je být více činí jako hodně takové, takový jako poučovací kazatelský přístup. No, říká se, že musíme nějakým umělým způsobem ženy protlačit do těch funkcí, které nedrží, nebo alespoň jich drží daleko méně. Ti lidé, kteří to říkají, jsou často lidé, kteří, kdyby se to stalo, kdyby bylo žen víc eh, v těchto funkcích, tak to jsou ti sami, kteří budou oslavovat eh, ženská práva. Ale já bych pak řekl, no dobře, a co, co s muži, kde je tedy ta rovnost? Ale to už oni říkat nebudou. A to je takový signál. Ženy jsou dost chytré, dost inteligentní a dost vzdělané v moderním světě, aby ty nejvyšší funkce zastávaly, aniž by jim někdo, eh, aniž by je někdo hladil po vláskách novinách a říkal, no, šikovná holčička, jen jdi do funkce. To si myslím můžeme odpustit. Děkuji vám, pane Efriči. Paní Jatenmeky. Arvoisa puhemies, kollegani edustaj. Děkuji, pane předsedo. Mám pocit, že předchozí eh, zástup zástupce Finska pronesl velmi dobrý, zástupkyně eh, Finska pronesla velmi správný projev. Já myslím, že nejde o to, že nemáme dostatek kvalifikovaných žen na tyto funkce v hospodářském a ekonomickém prostoru. Jde o to, že prostě lidé zjevně nechtějí, aby tyto funkce zastávaly ženy. Nemůžeme prostě říci, že nemáme dost žen, které by byly kvalifikovány na tyto funkce v Evropské centrální bance a jiných finančních institucích. Kdyby to někdo řekl, tak by to byla opravdu troufalost. Pan Sošněř říkal hrozné věci o ženách. Na druhou stranu musím říci, že je přece jenom dobré, že v Evropském parlamentu zaznívají různé názory to, co říkal pan Sosněř, si myslím, zaznívá poměrně běžně v Evropě. Bez lidí jako Sosněř si, si myslím by bylo daleko více žen ve vyšších funkcích. Je to otázka přístupu k věci. Děkujeme, paní Jatenmeky. Tím jsme vyčerpali proceduru Catch the Eye. Kolegové, kolegyně, Oproti svému běžnému postupu já bych k tomu také rád něco řekl. Já jsem tu debatu sledoval velice pečlivě a většinu z toho, co zaznělo, mohu spolu podepsat. Všem je zde jedna věc, která se v této debatě často zapomíná, a to jsou jazyky. Eh, je mi úplně jedno, že mi někdo z Rumunska říká prezident, někdo mi říká forsitter z Holandska, někdo mi říká deputy speaker. Eh, anglický jazyk má takový hezký pojem, pojem chairman, chairwoman. To bylo tedy kdysi, teď už se říká chairperson. Ale eh, teď už je to tak vyostřené, že jsem oslovován pouze jako chair. Už ani to chairperson, natož chairwoman nebo chairman. Je to tedy tak strašně odosobněné, že už se v angličtině hovoří pouze o výrazu chair, tedy ze člověka se dělá předmět. Nechci tedy samozřejmě na nikoho ukazovat, že on nebo ona to tak dělá. No nic, teď má za komisi slovo paní Jourová. I don't know if I... Nevím, jestli neudělám chybu, ale klidně by vám řekla, pane předsedo. Takže vážení poslanci a poslankyně, pane předsedo, děkuji vám za velmi zajímavou rozpravu, ke které bych ráda připojila pár připomínek. Máme dostatek velmi dobře kvalifikovaných žen ve finančním sektoru. Když hovoříme o těchto deficitních sektorech, tak ten deficit shledáváme například v technologickém sektoru, v informačních technologiích, ale co se financí týče, tak tam v každém případě dostatek kvalifikovaných žen máme. Z 62% absolventů univerzit eh,